Uh, Kolegové, vítám vás na druhém dní zasedání našeho výboru. Někteří tlumočníci tady už byli od 9. hodiny na zasedání koordinátoru a my teď navážeme na včerejšek. Začneme bodem 10, financování rozvoje. Je to mimořádně důležitá záležitost, protože, jak víte, Eh, letos v červenci proběhne konference v Addis Abebě, kde se globální společenství bude zamýšlet nad tím, eh, jak financovat eh, rozvoj v příští 15 letce od roku 2015. Dnes odpoledne po hlasování proběhne debata o konfliktních minerálech Eh, také Silva Pereira nám o tom něco více bude moci říci, ale opět mohu zopakovat, že to patří k těm nejdůležitějším tématům pro dnešní rok v našem výboru. Komise zveřejnila sdělení s návrhem, který se jmenuje Evropský přístup k financování rozvoje a naše zpráva reaguje na eh, toto sdělení a my o naší iniciativní zprávě budeme hlasovat dříve, než se sejde eh, formálně rada koncem května. No a já nyní dám slovo paní zpravodajce Silvě Perejře. Uh, first of all, let me tell you very much. Děkuji vám, paní předsedající. Já eh, Především chci poděkovat za tuto první debatu o pozici parlamentu financování rozvoje. Jak jste řekla, nedávno eh, Evropská komise zvěři, eh, zveřejnila eh, sdělení o globální chudobě a financování rozvoje po roce 2015. Hmm, my už máme my tady pracujeme na eh, zprávě, eh, sešli jsme se už se stínovými zpravodaji a začátkem února jsme se setkali s nevládními organizacemi. A jak jste také řekla, dnes odpoledne proběhne veřejné slyšení. Eh, budeme si moci vyslechnout komisaře Mimicu a také si vyslechneme zástupce NGO, soukromého sektoru a mezinárodních institucí. Pokud se týče kalendáře pro zprávu Evropského parlamentu, tak eh, pozměňovací návrhy eh, prosím do eh, března a bude to březen třetí, ano, a ve výboru se hlasuje do 20. dubna plénum potom v květnu, 18. května čili bude to ještě před tou červencovou konferencí. Do té konference nám dnes zbývá zhruba 20 týdnů. Půjde o velmi důležitou konferenci, eh, poněvadž eh, její eh, výsledek, jejím výsledkem by měly být takové směry, jimž by se mělo obírat naše financování rozvoje. Eh, po těto eh, konferenci eh, v září bude konference Spojených národů v New Yorku a posléze v Paříži bude klimatická konference. Čili teď je důležité se připravit na tuto konferenci a budeme mm, potřebovat akční plán, který tedy potom eh, bude konkretizovat naše další kroky. No a samozřejmě máme těch 20 týdnů, abychom se shodli. Eh, my jsme vycházeli z prvních eh, odhadů je 3,9 miliard dolarů ročně, přičemž zatím nám chybí 2,5 miliardy. Eh, čili je zjevné, že je tady třeba odvést ještě kus práce. Evropský eh, parlament, eh, myslím, že bude jasně podporovat dění na úrovni OSN, tak aby hm, bylo nastaveno globální, trans, globální partnerství. Příspěvky eh, eh, jsou očekávány od všech eh, zemí podle toho, kolik kdo může dát. Situace globální ekonomiky se za poslední 15 let velmi změnila. Musíme tedy vzít v úvahu situaci emerging economies. Dále se změnily seznamy zemí eh, středně příjmových a nízkopříjmových, eh, čili to znamená také úpravu závazků od jednotlivých partnerů do budoucna. A nic se naopak nezměnilo na tom, že Evropská unie je zvláště důležitým aktérem. Eh, patříme, respektive jsme globálně zdaleka největším dárcem a tak by to mělo být i do budoucna. Máme zde tedy sdělení komise a já myslím, že bychom měli uvítat politickou vůli, kterou projevuje komise. E, říká se tam totiž, že EU se chce zhostit své role v plné míře. Bereme to tedy jako současný, současné politické prohlášení. Myslím, že je vhodné zdůraznit dvě, tři politické záležitosti. A sice já vnímám toto sdělení tak, že ze strany eh, Evropské unie je jakási neochota přijímat eh, závazky. Politicky je to znepokojivé a znamená to určité riziko pro celý proces. Některé nevládní organizace eh, hovoří hm, jak také o nedostatku eh, vůle, já bych řekl spíše nedostatek eh, chuti přijímat závazky. Eh, měli bychom se přihlásit znovu potvrzením toho cíle 0,7 HDP a harmonogram dosažení tohoto cíle by měl záviset na vývoji globálních jednání s dalšími partnery. Čili Evropská komise podporuje návrhy generálního tajemníka ale ten generální tajemník také navrhl, abychom se shodli na harmonogramu. Tento cíl de facto není nový, takže chceme být důvěryhodní, měla by k tomu Evropská unie něco přidat, čili samozřejmě potvrdit těch 0,7%, ale také říci, že jsme ochotni představit také harmonogram a zavést monitorovací mechanismus. To by znamenalo, že mm, budeme v Addis Abebě sehrávat vůči úlohu, jinak eh, by se mohlo stát, eh, že by utrpěla naše důvěryhodnost. A eh, tím by se podkopala šance na Eh, dosažení pozitivního výsledku v Addis Abebě. Čili to je můj první bod. Neochota přijímat závazky. Eh, také eh, je třeba pohovořit o finanční podpoře těm nejméně rozvinutým zemím. Ve sdělení komisy se říká, že u nich by měl být respektován cíl 0,15 A možná, že bychom eh, to mohli zvýšit na 0,2. To by byla nová ambice, kterou je třeba zvážit. V debatě je třeba také vzít úvahu pokračující diskuse o tom, co to vlastně je oficiální pomoc. Tato definice bude předmětem debaty v Addis Abebě a je to debata velmi důležitá, protože my bychom si přáli smysluplný cíl, ale celkem nám respektive nestojíme příliš o to, abychom měli novou definice, definice ale stejné množství peněz. Čili bude debata o definicích a bude debata o sčítání prostředků. Vzhledem tomu, že zde budeme mít eh, debatu o klimatických změnách, čili tady to vzájemné sčítání, vzájemné se doplňování bude důležité. Eh, další otázka je eh, řízení zdrojů. Evropská komise velmi správně říká, že je třeba mobilizovat všechny dostupné domácí prostředky, což ovšem znamená, řádně fungující daňový systém. To je velmi důležité. Evropský parlament by se měl pokusit zajistit to, aby eh, debata o mezinárodní spolupráci v daňové oblasti a spolupráce na tom, aby daňové systémy fungovaly řádně, Eh, patří k centrálním otázkám budoucnosti. To se týká také debaty o nových zdrojích financování. Zde probíhá debata o tom, jak by se tyto prostředky daly využívat pro financování finanční eh, daně, daně tedy na finanční průmysl, ekologické daně, Eh, tak aby bylo více peněz na rozvoj. Čili tolik moje druhá politická poznámka. Eh, ta třetí se týká soukromého sektoru. Je jistě velmi důležité zapojit i soukromý sektor. Ve sdělení komise se praví, že privátní sektor má obrovský potenciál, to je jistě pravda. A pro nás toho vyplývá, že je třeba debatovat o podmínkách, za jakých se může soukromý sektor připojit k plnění udržitelných eh, cílů. Takže tady by eh, toto mělo vplynout do debaty a v neposledním řadě eh, hovoříme zde o eh, zákoně o transparentnosti jako boje proti korupci. Eh, v rozvoje pomoci je důležité, aby se peníze dostaly tam, kam patří a musíme udělat všechno pro to, aby transparentnost a také odpovědnost byla dodržena. Evropská unie mm, by eh, toto měla zdůrazňovat. Čili tolik moje politické poznámky v této chvíli. Samozřejmě ta debata postihne další eh, řadu témat, například Global Governance. A já se eh, těším na spolupráci s vámi všemi, zejména se stínovými zpravodaje. Děkuji vám. Hmm, thank you very much. Děkuji. Někteří stínoví zpravodajové se již přihlásili do diskuze. Mám tady Paula, eh, Heidi Haltala a paní Šajde, takže nejprve po Rubik. Thank you. Nejprve chci poděkovat za tuto kvalitní diskuzi o velice dobré zprávě. Äh, tak já budu hovořit německy, neboť je to moje mateřština. Právě eh, tady eh, pohovořil kolega eh, Silva Pereira o udržitelných cílech a nyní jde o to, aby se sladil směr mezi členskými zeměmi EU a mezinárodními organizacemi. V tomto smyslu Evropská unie se hrává důležitou roli a uvidíme, eh, jak to dopadne v New Yorku. Tam by se měly přijmout 17 cílů, eh, které eh, by měly vést k postupnému zlepšování jednotlivých opatření. Pro mě je důležité téma obnovitelných zdrojů, poněvadž bez energie nemůžete podnikat, nemůžete svítit. Proto je důležité zejména v těch nejchudších venkovských oblastech zajistit především energii. Na druhém místě bych řekl, je to zdraví, čistá voda, zdravé potraviny, a zdravotnický systém, eh, který bude trvale fungovat. A to je důležité také pro eh, malé rodinné podniky a zde i třeba uvažovat také o interdisciplinární pomoci. Financování je samozřejmě důležitým předpokladem, přičemž středobodem není pomoc, nýbrž, tedy středobodem nejsou peníze, eh, nýbrž pomoc k tomu, aby si poté příslušní ti, kteří jim bylo pomoženo, byli schopni pomoci sami. Máme skoro 1,5 miliardy lidí bez elektřiny, 2,6 miliard lidí, kteří vaří a topí si tradiční biomasou. No a cíl číslo 7, eh, tady se hovoří o eh, dostupném a moderním eh, přístupu, tedy o přístupu k dostupným a moderním druhům energie, Tady si dovedu představit solární panely v Africe nebo eh, nebo eh, větrné elektrárny, eh, v Himalajích zase malé vodní elektrárny a jinde zase spalování biomasy, zřizování menších sítí v rovníkových oblastech, kde je 12 eh, hodin denně tma, že takto eh, ty patří k velmi chudým oblastem. Nejde o to, aby se posílali peníze do rozvojových zemí, ale spíše o to, aby konkrétní pomoc se dostávala ke konkrétním lidem. A sice eh, to znamená hledět především na efektivnost těchto prostředků a hlavně tedy zabránit tomu, aby se eh, ty peníze dostávaly do rukou či procházely rukama neprůhledných skupin a často končili kdesi v daňových rájích. Čili jde o to, aby se dostali přímo na místo. Čili transparentnost je nutná. Také podpora prostřednictvím mikroúvěrů eh, by měla sehrávat důležitější roli, eh, jestliže eh, se nakoupí v nějaké komunitě solární panely, tak ty produkují také určité výnosy a za ty výnosy lze nakoupit buď další panely nebo třeba šicí stroje nebo něco podobného. Já věřím, já jsem přesvědčen, že u větších projektů je důležité přizvat vždy také soukromníky, eh, neboť tam je zajištěná silnější transparentnost, čili já také věřím, že eh, taky eh, evropské banky v tomto smyslu mohou sehrávat silnější roli. To tež se dá říci o Junckerově investičním plánu kde eh, také lze využít pakového efektu k tomu, aby vznikl balíček pro eh, rozvojové země eh, ve výši kolem 15 miliard eur. Já osobně považuji za důležité to, aby se zastavili nelegální toky peněz z rozvojových zemí. To je podstatě 100 eh, eh, eh, miliard, no stovky miliard, což je tedy více než celý rozpočet rozvoje pomoci. Čili tady Evropská unie by také mohla využít své struktury a nabídnout technickou pomoc k tomu, aby boj proti ilegálním transferům peněz eh, byl skutečně účinný. U eh, sum na rozvojovou práci, rozvojovou práci ano, Eh, tady eh, narážíme na eh, meze reality. Samozřejmě zvýšení z 0,15% na 0,2 je hezké, ale třeba když se podíváme na země jako Řecko, Španělsko a tak dále, otázka je, jestli je to reálné. Také v rámci mezinárodního společenství je třeba se podívat na to, jak by to mohlo fungovat. Třeba eh, Jižní Korea byla kdysi příjemcem rozvojové pomoci, také Čína, a nyní naopak jsou přispěvateli. Že já si myslím, že eh, toto by mohlo být úlohou pro Evropskou komisi vstoupit se svým angažmá do této oblasti a uvažovat o budoucích možných partnerství. Děkuji vám. And thank you. Děkuji, Charles Gerens. Děkuji vám, paní předsedající. Já si myslím, že abychom v tom měli jasno, tak je třeba eh, zohlednit všechny formy financování. Musíme je všechny probrat a eh, mám eh, pocit, že to pan zpravodaj s talentem, který mu musíme přiznat, zvládá. Měli bychom být opravdu velice, velice jednoznační ohledně různých způsobů financování. Je tady nejprve veřejná podpora rozvoje finanční prostředky z, veřejného, z veřejných zdrojů. Jak vím, tak tady se ale nebudeme v Addis Ababě e, soustředovat výhradně na veřejný sektor. Budou tam i další e, zdroje, myslím konkrétně soukromý sektor. Takže jde o všechny prostředky, které jdou z našich peněz do e, rozvojových států e, a nejsou všechny e, určeny pro rozvoj. Jsou tady i další cíle. Za třetí, jsou tady ještě smíšené varianty zdroje finanční ze soukromých i veřejných zdrojů. A pak výměný obchod. Co to znamená? já eh, ti nabídnu, že ti prostě postavím továrnu nebo školu či zdravotnické zařízení a ty mi dáš za to eh, právo na těžbu těch či o něch zdrojů. I na tyto možnosti je třeba myslet a e, je zapotřebí si uvědomit, že některé formy této takzvané rozvojové pomoci jsou naprosto proti našim zásadám, e, protože jsou opravdu v rozporu s našimi myšlenkami a my musíme naše e, politické zástupce a také zástupce z partnerských zemí o těchto věcech informovat a vyžadovat o nich informace, transparentní. Pak je tady otázka odmazání dluhu. To je zase vlastně svým způsobem finanční podpora. Jde o finanční kritéria, která stanovila příslušná komise OECD. Tady se už nejedná o nějakou aktuální otázku, protože většina dluhů byla buď již zrušena, či splacena. A v závěru myslím, že ta většinová částka Eh, pro rozvoj eh, je generována rozvojovými státy samými. V některých zemích totiž už se dosahuje 5-6 HDP, takže nepodceňujme kapacitu těchto samotných zemí dát k dispozici svého rozvoje vlastní zdroje. A ještě něco. Měli bychom eh, také Eh, naše, poslane, naše politické zástupce, protože eh, parlament, poslanci a poslankyně se do všeho nebudou moci zapojit. Budeme muset tedy eh, vyzvat své politické zástupce a službu pro vnější činnost k některým věcem, které mi připadají skutečně zásadní. Co se třeba změnilo oproti situaci v Montre? Tam byla přijata série nejrůznějších závazků, hovořili jsme o tom na schůzi koordinátorů a určité věci se v porovnání s Montré hluboce změnily. Afrika má eh, problém s dluhem již za sebou a my si to musíme uvědomovat. Je to naprosto neobvyklá nová situace. Před nějakými 12 lety jsme to vůbec nečekali. A pak se tady změnila ještě další věc. Změnil se eh, úděl těch nových ekonomik. E, protože na každém jednání našeho výboru o tom musím hovořit. Tady se vygenerovala kapacita financování, která je skutečně minimálně využívána. A my bychom měli nabídnout e, všem těmto státům technickou pomoc, aby se zlepšily konkrétně sociální normy. Tam e, jde o hodně my se trošičku zdráháme tyto E, standardy zvyšovat, protože pošilháváme po rozvojových ekonomikách a e, ty země zase hledí jinam k Indii, Číně a k dalším státům. Musíme na tyto věci myslet, musíme myslet na posilování a zvyšování těchto sociálních e, norem a mysleme na další věci. 15 je rozvoje již financováno v některých zemích z vlastních zdrojů. Jsou to často země, které mají, které mají velké, finan, velké zdroje z základních surovin, takže mysleme na to. Tam eh, je také otázka větší spolupráce s bankou přírodních e, zdrojů. Mě by zajímal také harmonogram, časový harmonogram e, vůči jednotlivým těchto e, zemím, protože jde o to také hodnotit, zhodnocovat ty jednotlivé toky peněz. To vždycky chvíli trvá, je třeba zvolit správné metody. Co se ovšem musí udělat, je trvat na důvěryhodnosti našich vlastních poskytovatelů finančních zdrojů z 28 členských států a z komise. Tady máme máme sdílenou odpovědnost v rámci eh, politik eh, sdílených eh, kompetencí a musíme také trvat na důsledném dodržování odpovědnosti jednotlivých zúčastněných stran. A v této souvislosti bych také chtěl, abychom hovořili o jednom dalším dalším problému. Co budeme dělat s těmi takzvanými padlými státy, eh, failed states, tam, kde nejsou skutečné vlády, skuteční partneři pro nás, tam je opět třeba, abychom měli s partnerskými státy vyjednanou určitou platformu, určité fórum, eh, abychom prostě mohli také navázat důslednější eh, vztahy s občanskou společností a tak dále. A eh, včera tady také byla zajímavá debata, zazněla jedna otázka z našeho středu, co e, připravují e, OSN e, a humanitární pomoc. Bylo řečeno závazky víceleté pomoci musíme se vymanit z toho neustálého přetahování mezi exekutivou a poslanci. Tím ztrácíme čas Eh, abychom eh, prostě získali nějakých 5 až 10 které zbývají. A přitom eh, jde o zásadnější otázky. Měli bychom mít čas na zásadnější debatu. Na to nezapomínejme. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní Heidi Hautala, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že pan Selva Pereira velice dobře představil tuto zprávu z vlastní východ, z vlastní iniciativy, je to dobré východisko, myslím, že to bude mít eh, také dopad na celoevropský postoj, který budeme prezentovat v Addis Abebě. Já souhlasím s panem zpravodajem v jeho prvním bodě, když hovořil o závazcích. Pokud Evropská unie nebude financovat rozvoj, tak jak můžeme očekávat, že to bude dělat někdo další. A tady mám určité obavy, když jsme totiž včera položili ohledně eh, oficiální rozvojové pomoci otázku komisi, tak eh, Možná se mýlím, to, tak pak mě prosím eh, opravte, možná jsem to špatně pochopila, ale mně se zdá, že Evropská komise chce podmínit evropský závazek 0,7% eh, tím, co udělá zbytek světa. A myslím si, že takto to fungovat nemůže, eh, protože narazíme opět na tu stejnou překážku, která brání tomu, aby se další země podílely na rozvoji, včetně samotných rozvojových zemí. Takže je třeba přesvědčit členské státy i komisi o opaku. Sdělení Evropské komise, které máme k dispozici, je v podstatě velice dobré, obsahuje všechny důležité věci, hovoří o oficiální rozvojové pomoci, ODA. My bychom byli ovšem rač, radši, kdyby tam byl větší závazek financovat Eh, třeba z poloviny touto pomocí především nejméně rozvinuté země. Protože, jak řekli kolegové, některé rozvojové země eh, dokážou generovat vlastní prostředky, alespoň částečně pro svůj další eh, rozvoj a to díky lepšímu řízení státní zprávy, výběru daní, kvalitnějším, inteligentnějším politikám a tak dále. Ale v případě nejméně rozvinutých zemích si myslím, že oficiální rozvojová pomoc i nadále bude sehrávat zásadní roli. Pokud jde o oficiální rozvojovou pomoc, tak OECD nedávno zavedla novou koncepci celkové oficiální podpory pro rozvoj. A to je v pořádku, protože nám to umožňuje hovořit o širší koncepci financování rozvoje. Ale nemělo by to znamenat, že oficiální rozvojová pomoc bude nějakým způsobem rozmělněna a ztratí se v nějakém nejasném všeobecném způsobu financování. Pokud jde o mobilizaci vlastních zdrojů, tak zde si myslím, že OECD a předseda a její předseda Erik Sulheim. Chce skutečně pomoci rozvojovým zemím zlepšit například daňovou zprávu. Zahájil um, spustil takovou iniciativu daňových inspektorů bez hranic a snaží se Um, zlepšit výběr daní v afrických státech i v dalších regionech. Takže souhlasím s kolegy, kteří uvedli, že daně vlastních zdrojů v rozvojových zemích je klíčovou součástí naší diskuze v Addis Abebě. Nyní, pokud jde O otázku soukromého sektoru, tak si myslím, že se asi všichni shodneme na tom, že soukromý sektor bude ve financování rozvoje velice důležitý, ale eh, dovolím si zmínit jeden příklad. Já jsem byla ministrní pro mezinárodní rozvoj ve Finsku a skončili jsme se systémem koncesních úvěrů, eh, protože se ukázalo, že příliš nepomáhají cílům rozvoje. Byl to v podstatě takový systém exportních záruk eh, a já chci varovat eh, před tou atmosférou, kdy všichni chválíme privátní sektor v této oblasti, ale má to svá rizika, protože tento nástroj se nám potom vrací vlastně zpátky bez ohledu na kritické názory ohledně jeho pozitivního dopadu. Takže říkám ano soukromému sektoru, ale je třeba posílit podmínky a kritéria a o tom i pan zpravodaj hovořil. Pak tady máme doporučení Eurodat, kdy hovoří o pokynech pro odpovědné financování, to je, myslím, důležitá věc. Hovoří o pokynech pro eh, veřejné a mm, soukromé partnerství, to je také důležité a měli bychom to zvážit. Publikovali také pokyny pro lidská práva a tak dále, o tom jsme hovořili nedávno i v jiných kontextech. Co chci říct, soukromý sektor skutečně může sehrát velice důležitou eh, roli při naplňování rozvojových cílů. Otázka transparentnosti a odpovědnosti, to je zcela eh, klíčová věc v celosvětové diskuzi o rozvojové pomoci. Ohledně toho panuje dlouhodobá schoda, je potřeba to dálo, dále zdůrazňovat na obou dvou stranách, na straně dárců i příjemců je, nyní už jsou k dispozici um, kvalitní systémy sledování uh, peněz uh, rozvojové pomoci, zda skutečně uh, proudí tam, kam by měla, takže na závěr bych už jenom připomněla, že máme tuto eh, iniciativní zprávu a také zprávu pana Devy o roli soukromého sektoru a možná, že i tam bychom mohli eh, více rozpracovat celou problematiku letos na jaře. Paní předsedkyně, děkuji. Tato zpráva je vlastně takovou přípravou pro Addis Abebu, zatímco ta druhá zpráva se může věnovat všem těm ostatním aspektům soukromému sektoru, daňové problematice a tak dále. Ještě Ignacio Kaval a pak Davos Styr a Anne Leeds. Nyní Ignacio, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já nechci opakovat to, co už řekl pan Rubik, pan Gerens nebo paní Hautala, protože uvedli celou řadu věcí, eh, se kterými souhlasím. Pan Silva Pereira odvedl velice kvalitní práci. Nicméně je tady určitý problém, pokud jde o přístup k financování rozvoje, protože je pravda, my, že my věnujeme jako Evropská unie velkou částku, my jsme vlastně prvořadým dárcem na světě, ale existují mechanismy, které ukazují, že se nám nepodařilo vytvořit skutečný základ pro rozvoj a emancipaci eh, těchto zemích. Je potřeba se zaměřit na hledání nových mechanismů a nástrojů financování. Můžeme hovořit eh, o těch takzvaných měkkých půjčkách, ale i ty mají své negativní aspekty, nebo můžeme využít toho, eh, té koncepce blending, propojování, ale opět si nejsem jist, to nepovede v některých případech ke spekulacím takže se nám nedaří získat eh, nějaký celkový přehled o eh, rozvojové pomoci, protože si myslím, že globální přístup by byla právě ta nejlepší cesta. Kromě toho je třeba zjistit, zda rozvojová politika, tak jak ji podporujeme my, nemá negativní dopad na související věci, jako například zda nezhoršuje klimatické změny a tak dále. Samozřejmě něco takového mm, se neprovádí snadno. Každopádně obecně si myslím, že tato zpráva je v pořádku, jenom nevím, zda máme dostatek času pracovat tímto tempem i, i dále, protože si myslím, že pokud budeme pracovat takto pomalu, tak eh, to nestihneme. Davos. Děkuji a teď tady Damorty, prosím. Ano, děkuji paní předsedající a děkuji zpravodoji za úvodní slovo k této důležité zprávě. Myslím, že to bude skutečně jedna z nejdůležitějších zpráv v letošním roce k této problematice. A jde o to eh, prostě nestratit ten časový eh, harmonogram z očí, je třeba myslet na plenární zasedání, na konferenci v Addis Abebě a je třeba dobře propracovat stanovisko EU eh, na této důležité mezinárodní konferenci. Samozřejmě musíme tím také vysílat, eh, myslet na to, že vysíláme zprávu našim vlastním spoluobčanům v Evropské unii. Eh, jde o to, jak velkou podporu má otázka financování rozvoje ze strany Unie ano, představujeme 7 celkového obyvatelstva na světě. Zároveň Unie představuje 25 eh, globálního HDP a 50 veškeré rozvojové pomoci. Takže tady je opravdu velký rozdíl mezi 25% HDP a 50% globální rozvojové pomoci. Eh, tady skutečně e, z toho vyplývá, že je zde prostor pro zapojení dalších globálních hráčů a zvýšení jejich příspěvku E, tady je také e, odpovědné e, z naší strany toto sdělit našim spoluobčanům a daňovým poplatníkům. Takže mně jde v podstatě o to, že tam, kde je otázka OAFu, tak musíme také učinit, co je zapotřebí. Máme svůj vlastní takzvaný domácí úkol a parlament v tomto směru jasně své sdělení ozřejmil Zároveň je tady také aspekt mezinárodního vyjednávání, to znamená, jak začlenit do tohoto procesu další aktéry na mezinárodní scéně. Takže toto nestrácejme ze zřetele e, a podporujme samozřejmě i snahy e, Evropské unie v těch mezinárodních jednáních. Tady je zapotřebí vytvořit určitý pákový efekt, abychom dosáhli těch cílů. Spravodaj dále velice správně eh, mapuje tu situaci, eh, definuje tam ty tři zdroje finanční eh, podpory. Měli jsme tady zástupce OECD a vím, že tady už určité příspěvky jsou, dejme tomu, nejnižší, ale jsou začleněny do širšího kontextu a že rozvojovou, rozvojové státy vlastně sami jsou E, v tomto směru mnohem e, výkonnější než dřív. Je třeba toho v Addis Abebě důrazně e, také říci a v návrhu usnesení v tomto směru také zpravodaj chce postupovat. To je užitečné. Předsedající, děkuji a nic. Děkuji. Eh, já jsem chtěl srdečně poděkovat zpravodaji za rozsáhlou zprávu a chtěl bych se vyjádřit k jednomu bodu. Hovořil o financování a neochotě přijímat závazky. To skutečně není přijatelné v roce eh, věnovanému rozvoji. 2015 je eh, prostě rok rozvoje. Eh, to znamená, že toto by bylo možné využít jako argument. Thank you. Um, Eli Schlein. Děkuji, Eli Schlein. Grazie, grazie Presidente. Dunque, ringrazio anch'io il collega. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla také poděkovat našemu kolegovi Silvu Pererovi za jeho práci a poděkovat i všem stínovým zpravodajům. Je to velice komplexní téma. A už tady hovořilo více kolegů o nutnosti zmobilizovat zdroje místní provenience, to znamená vnitřní zdroje, tak aby ta pomoc byla efektivnější. Já myslím, že to je skvělá myšlenka. Celá ta otázka financování rozvoje se nemůže vyhnout řešení eh, určitých daňových eh, podvodů v těch eh, cílových zemích. Tady je zapotřebí, aby ta daňová scéna se zprůhlednila, aby byla prostě přehlednější. Tady se ztrácejí obrovské zdroje. Ty daňové úniky, obecně řečeno, představují obrovské množství peněz a my ostatně budeme během semináře o těchto věcech hovořit. Eh, tady eh, také musím eh, předeslat, že i ten uplynulý seminář byl z tohoto hlediska nesmírně užitečný a zazněly tam velmi zajímavé příspěvky. Děkuji. Dovolte teď několik připomínek z mé strany a potom se vrátíme ještě ke zpravodaji. Já si myslím, že to bude opravdu velice důležitá konference a k ODA. E, a jak řekl pan Rubík, není to všechno jenom otázka peněz. My dobře víme, že tady existuje ta prezentace, viděli jsme ji od Erika e, Solheimu e, v tom smyslu, že ta konkrétní rozvojová pomoc představuje pouze jeden úsek z těch finančních zdrojů v rozvojových zemí. Takže je třeba zdvojit, zdvojnásobit ODA. A chtěla bych možná vyjádření komise k této věce, Ta jednání v Addis Abebě a v New Yorku eh, eh, budou eh, také určitou mocenskou hrou, protože to, co uvidíme, je toto. Asi takovýto scénář Čína a nové ekonomiky budou se snažit vymezit vůči Evropě. Bude to taková mocenská hra jde o to, že se musíme snažit ten, tu částku, eh, se k té částce zavázat. Oni totiž mohou říct, že Západ není připraven pomoc a vykráčejí ven. Takže abychom byli vyslyšeni, abychom vůbec byli vnímáni, musíme být důvěryhodní. Takže otázka celkové rozvojové pomoci, ta bude hrát větší roli eh, než dřív v celých těch jednáních. A pak samozřejmě to bude taková ta přetahovaná, uslyšíme řadu argumentů ze všech stran. Ano, rozvojové země musí zajistit, aby jejich daňové systémy byly v pořádku, ale oni na to řeknou, eh, Tohle ale platí i pro další. Oni čtou noviny, oni vědí, o čem se hovoří u nás v našich zemích, o tom, jak se eh, řada subjektů eh, vlastně vyhýbá placení daní e, řada velkých hráčů. Takže to budou velice složitá jednání a musíme se na to všichni dobře připravit, abychom tam obstáli. Mě by zajímalo ze strany komise, jak to vypadá s OECD, jak se připravuje. E, víme, že tady je určitý výbor za OECD, který to chystá, ale zajímalo by mě, jak to celé je propojené jak se tedy OECD chystá? E, budeme mít e, možnost nějakých dohod s OECD, které se promítnou do jakýchsi závazků e, v Addis Abebě. Jak to vypadá? Takže slovo má pan Mathieu Lemo z Evropské komise. Vy jste z TG Rozvoj. Ano, děkuji. Děkuji za to, že máme tu příležitost reagovat. Nejprve chci říct, že jsem zaznamenal bedlivě všechny jednotlivé připomínky, které zde zazněly a těším se, až uvidím ten celkový výsledek, eh, tu zprávu. Teď eh, obecnější připomínky nejdříve. Eh, něco, co je pro nás velmi důležité a co jsme se snažili také do sdělení začlenit, je otázka srozumitelnosti je prostě třeba, abychom měli mnohem širší perspektivu, než jsme třeba někdy v minulosti měli. Takže srozumitelnost, eh, zahledění různých eh, aspektů finančních i nefinančních, uvědomění si, že tady je otázka implementace, uvědomění si, že v rámci finančních prostředků pro implementaci mobilizace místních zdrojů, jak tady eh, zmínil jeden kolega, v samém ústředí, v samém samém centru pozornosti a v, tom prv, v těch prvních eh, návrzích, které jsou teď pro Addis Ababu eh, v New Yorku diskutovány, je právě řečeno, že mobilizace těch místních zdrojů musí být vlastně v samém eh, zárodku těch všech dalších diskusů, diskuzí. V podstatě Peníze nemohou být jenom jediným eh, ústředním bodem. Naopak, eh, ta celková koncepce, eh, i ty další otázky, daně a tak dále. My se vždycky dostáváme k těm dalším problémům, ale je třeba si uvědomit, že Evropská unie dělá celou řadu velmi dobrých kroků a její příspěvek je zásadní. Vy jste se tady zmínila, zmínili o mobilizaci místních zdrojů. My pracujeme s G20 Eh, abychom eh, toto eh, zohlednili a snažíme se rozšířit zisky těch nejrůznějších iniciativ na rozvojové země. Takže voláme po tom, aby byly určité věci v daňových otázkách přijímány jako globální normy určitě to bude součást té nabídky ze strany Evropské unie toho, co my přineseme na konferenci. Teď diskutujeme o tom, jak ta nabídka bude mít konkrétní podobu a jak vlastně reagovat na e, sdělení komise, ale nepochybně je toto jedna oblast, e, ve které přineseme něco na stůl. E, dále jsou tady ještě jiné otázky, o kterých budeme hovořit dnes odpoledne. Každopádně už teď mohu říct, že jsme se snažili a snažíme se využít zprávu generálního tajemníka OSN, Ona totiž představuje poměrně slušnou rovnováhu mezi jednotlivými e, e, problémy a závazky. Musíme si uvědomit, že se svět změnil, že ta agenda po roce 2015 musí být univerzální co do cílů, co do implementace těchto cílů a že to vše volá po sdílené odpovědnosti a globálním partnerství. Chci zdůraznit ještě jednu věc. Neměli bychom podmiňovat jakýmkoliv způsobem ten závazek 0,7. My jsme to znovu znovu eh, zmínili ve sdělení eh, a eh, my potom voláme. A teď, co se týká časového harmonogramu, tak potřebujeme, aby vlastně všechny strany byly maximálně ambiciozní, ale zatím je příliš brzo, abychom unilaterálně jaksi předstupovali s nějakými konkrétními závazky, co se časových, časového směrování týče. To se ještě uvidí lidí. Předsedající, děkuji a teď má slovo pan zpravodaj. Děkuji. Děkuji za všechna ta laskavá slova, za všechny připomínky a názory. Velice stručně několik slov závěrem. Za prvé bych chtěl říct, že podle mě, a to bych chtěla, aby zaznělo jasně, Eh, se jedná o velice, velice pozitivní pří, eh, zpěvek ze strany Evropské komise a já velice vítám všechny odkazy na soudržnost politiky, na eh, ten všezahrnující přístup. To mi připadá opravdu velmi důležité. Je třeba diskutovat o finančních prostředcích a jejich implementaci a také o dalších prostředcích. Je také jasné, že tady je prostě potřeba sdílené odpovědnosti a s těmi novými podmínkami podmínkami globální ekonomiky je teď eh, před námi celá řada nových skutečností. Myslím si, že bychom měli eh, si uvědomit ještě jednu věc. Přesto, že musíme mobilizovat eh, doplňkové místní zdroje, že musíme eh, sladit eh, finanční zdroje soukromé a veřejné, tak ODA bude i nadále hrát zásadní roli v budoucí politice rozvoje. A pokud chceme aby v Addis Abebě e, zazněla opravdu smysluplná debata i k dalším otázkám vnitřním a tak dále, takže nejlepší způsob, jak e, prostě se tomu nevyhnout, jak se to, tomuhle vyhnout, je nebýt jednoznačný, co se ODA týče, protože v tom případě by se všechno soustředilo na ODA. To, to by byla strategická chyba. Když Evropská unie přijde na debatu a řekne, ano, my podporujeme to e, volání generálního tajemníka OSN ohledně 0,7 a jsme připraveni tohoto cíle dostat. Za předpokladu, že ostatní partneři učiní stejně a předložíme nějaký časový harmonogram za předpokladu, že ty další e, partneři e, budou souhlasit s tím časovým harmonogramem, aniž bychom prezentovali další návrhy. Pak ta samozřejmě bude rozprava o ODA, bude se mluvit o časovém harmonogramu, o nedostatku e, té odpovědnosti a závazku a tomu bychom se měli vyhnout. Takže Evropská unie je v současné době největším dárcem, má vůdčí roli, měla by také v tomto politickém, v této politické rozpravě v Addis Abebě hrát vůči roli a je třeba v tomto směru, aby Evropská unie měla úplně jasno ohledně svého vlastního návrhu na ODA. A to se dá zajistit. A pak to může sloužit jako příklad pro ostatní strany. A je to také nejlepší způsob, jak zajistit závazný přístup i ostatních zúčastněných stran. A já se bojím, že tady nejde pouze o taktickou otázku, protože ta myšlenka, no, my prostě nepředložíme časový harmonogram, protože zatím nevíme, jestli ostatní partneři jsou připraveni eh, prostě jít eh, s kartami na stůl, vyložit karty. No, to by mohlo být vysvětlení. Ale ono by tady mohlo být vysvětlení i jiné. V tom smyslu, že uvnitř rady prostě neexistuje schoda ohledně toho časového harmonogramu. A skutečný důvod, proč Evropská unie nepředloží eh, časový harmonogram, je, že tady jsou určité finanční omezení a řada států, které jsou v radě, nejsou připraveny o tom hovořit a na tom se shodnout. A to je ta skutečná, eh, ten skutečný problém. To znamená, že tady vzniká skutečně mnohem komplexnější politický problém. Tady nejde o jednoduchou taktiku, jak se chovat vůči ostatním partnerům. Tady jde o závazek eh, ze strany členských států Evropské unie unie. A pak samozřejmě Charles Gorens má naprostou pravdu. Měli bychom zdůraznit i další otázky eh, možnosti eh, eh, místních zdrojů, veřejná veřejné finance, soukromé finance. Paul Rubik má také pravdu, měli bychom se soustředit na dobré vládnutí, na vytváření kapacit, na e, stát e, právní a e, další, další aspekty. To je všechno důležité, ale to můžeme dělat pouze za předpokladu, že budeme schopni předložit jakýsi konkrétní e, závazek vzhledem k té globální rozvojové pomoci a pak můžeme vytvořit politické předpoklady pro diskuzi o všech ostatních otázkách. A úplně na závěr chci říct, že zaručuji i Masiu Crownovi, že až budeme hovořit o transparentnosti a skládání účtů, takže to také znamená, že musíme hodnotit výsledky. Evropská komise ve svém sdělení zdůrazňuje, že bychom se měli soustředit na měřitelné konkrétní výsledky a proto potřebujeme vědět, zdali prostě ta politika, rozvojová politika opravdu vede k nějakým výsledkům, takže transparentnost, eh, skládání účtů, odpovědnost, to musí být také součástí hodnocení výsledků a my to vezmeme vážně. A konečný návrh eh, tedy teď připravím pro rozhodnutí ve výboru. Předsedající, děkuji. Tak eh, to byl skvělý uh, už začátek celého procesu s dobrou spoluprácí i se stínovými zpravodaji. Uvědomujeme si to a chci připomenout kolegům a kolegyním, že zprávu budeme schvalovat 20. dubna na našem jednání, aby byla ještě časová mezera do květnové plenárky, abychom mohli tedy tu zprávu předložit závěrům rady. Takže podměňovací, eh, eh, pozměňovací návrhy do 23. března. Eh, kdy dostaneme k dispozici váš text zprávy, pane kolego? Brzy? Na konci týdne, na konci tohoto týdne. Ano, tento týden to půjde k překladu takže angličtině už to můžete vlastně tento týden dát k dispozici s novým zpravodajům. Chci ještě kolegyním a kolegům připomenout, že dnes odpoledne se tady koná slyšení eh, s komisařem Mimicem, ze eh, zástupci eh, UNCTADu a dalších. Vy máte program celého slyšení, které se bude vlastně odehrávat hned po Eh, našem hlasování odpoledním. Takže toto je konec eh, bodu 10, ale před námi je bod 11. Eh, doufejme, že to bude trochu méně komplexní téma, a to sice dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a jeho Africkou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Spravodajem je Davor Ivo Stier, já mu teď tedy dávám slovo. Madam Chair, and yeah, this is a... Uh, Děkuji vám, paní předsedající. Jde o eh, technický eh, eh, akt, není to legislativní akt. Jde o tradiční protokol spolupráce mezi, ke spolupráci o, e, mezi EU a Jižní Afrikou. Chorvatsko je nyní novým ženským e, státem, takže smyslem tohoto protokolu je zohlednit tuto novou skutečnost a uvést Chorvatsko jako Eh, jedno eh, ze smluvních stran, eh, upozorní také na používání chorvatského jazyka a tak dále. Podstaty či obsahu dohody o se, s tedy Afrikou, s Jižní Afrikou z roku 1999 se samozřejmě nějak nemění. A týká se to tady obchodu a rozvoje do budoucna a budou další úpravy, jako vzít v úvahu eh, no, další, eh, či, respektive obnovené či nové cíle eh, milénia a tak dále, čili to bude pouze technická úprava. Text bude předán k přeložení tento týden a ve výboru DV je 20. Eh, dubna naplánováno předběžné hlasování, nicméně eh, dosud eh, čekáme, až jeho africká vláda rozhodne, kdo bude podepisovat tento protokol. Zdá se, že by to mohl být někdo Eh, skutečně z nejvyšší politické úrovně. Mm, bude to spojeno eh, s eh, podpisem, tady velice oficiálním a mm, tak dále. Děkuji, vidím, že pan Líc se hlásí. Děkuji panu zpravodaji za tuto prezentaci. Jak bylo řečeno, jde o technickou záležitost. Jižoafrická republika je strategickým partnerem EU díky také své eh, pozici na jihoafrického kontinentu a eh, proto tedy ta eh, obchodní smlouva je také spojená s rozvojovými cíly a o to tady vlastně jde. Při této příležitosti bychom ovšem také rádi zdůraznili, že eh, prioritou musí být také to, aby jihoafrická vláda eh, finalizovala dohody eh, s EU e sadek. to znamená, aby bylo možné zapojit do obchodování tedy také sousedy Jižní Afriky a e, aby tedy, jak se ta rozvojová pomoc nešla mimo ně a obchodní vztahy. E, tak, vidím, že tady není nikdo z e, rady, možná, že komise by si, nebo je zde tady někdo za radu, chce něco říci? Ne. Nevím, tak to je vlastně všechno. Chce tedy pán Stýr něco dodat k tomu, co bylo řečeno z úst pana Líce? Není tomu tak. Takže eh, skutečně doufáme, že budeme hlasovat eh, v Dubnu a uvidíme, jak se tomu dále postaví Jižní Afrika. Nyní se dostávám k bodu číslo 12, což je doporučení Evropské komisi ohledně dání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodní a investic. První výměna názorů proběhla v lednu Všichni asi už víme, co je to TTIP. Je to zde v Evropském parlamentu hodně probírané téma. K naší, našemu doporučení máme tady 22 pozměňovacích návrhů a hlasovat se o něm bude dnes odpoledne. Dávám tedy slovo panu Lejcovi. Děkuji vám, děkuji vám paní předsedkyně, kolegové. Jak jste správně řekla, jde o eh, žhavé téma. My nicméně jsme se snažili, aby eh, to bylo stručné a krátké, přesto tedy eh, bylo podáno 280 pozměvacích návrhů. Já jsem se snažil, aby, abychom se drželi témat, které spadají do gestce našeho výboru. Máme zde sedm kompromisů. Jednička se týká článku 208, eh, což je rozvojová politika. Eh, dvojka žádá nezávislou studii, jak to žádali socialisté od začátku. A pak eh, je tady mm, řeč o pravidlech té typu kompromis 3 je o rizicích té typu, 4 o přínosech a příležitostech, 5 eh, žádá o technickou a jinou pomoc pro silnější regionální integraci, 6 zdůrazňuje význam multilaterálních eh, mm, dohod, které jsou lepší než bilaterální a eh, poslední se týká Eh, standardů, vynucování standardů vlastně lidských práv a pracovních práv. A pak tady máme pozněvací návrh číslo 8. To eh, bylo jenom takové přesouvání eh, a my jsme se tedy rozhodli raději se přidržet pozměňovacího návrhu původního číslo 81, čili tolik stručné představení a pokud jsou nějaké otázky, není problém. Ano, dobře, čili je zde skutečně sedm kompromisů podpořených všemi politickými skupinami. Aha, dobře, takže to jsem nevěděla, tady není napsáno, jestli to podporují všechny politické skupiny. Dobře, nyní Davos Stýr. Děkuji, paní předsedající. Eh, rád bych eh, poděkoval zpravodaji za odvedenou práci za úsilí najít kompromisy a e, soustředit se na to, e, jaké signály chceme takto e, vyslat výboru INTA. Já se domnívám, že nalezené kompromisy představují rozmanitost názorů, jako vždycky třeba EPP byla trošku Eh, radikálnější, eh, nicméně eh, v zájmu dosažení kompromisu jsme se snažili jiným výjít stříc. Čili EPP e nakonec tady podpoří sedm kompromisů. Jsme byli také pro osmičku a mm, jinak tedy jsme se rozhodli, že když to tady nemá většinou podporu, takže tady tu větší transparentnost podpoříme v podobě 81. Čili myslíme se, že e, toto stanovisko můžeme podpořit, jak jsem řekl, a jak již bylo řečeno v první výměně názoru, zdůrazňuji se tady, jak výzvy, tak také šance pro evropské země. Děkuji, Charles Gerens. Ah, Charles, yeah. Oui, euh, Ano. E, já nemám ten pozměňovací návrh, hledám ho, ale myslím, že se jedná o kompromis číslo 8, který se týká transparentnosti celého procesu. Uh, a tam vyzýváme komisi, aby prokázala větší míru transparentnosti. Já bych chtěl e, předložit ústní pozměňovací návrh, e, kde by bylo řečeno, vyzývá komisi, Radu Evropy a členské státy, protože jsou to členské státy, které mohou rozhodnout, zda je mandát veřejný či ne. Takže nemůžeme pouze po komisi žádat, aby byla transparentní, ale zároveň je zapotřebí, aby od samého počátku i členské státy transparentnost přijali za svou. Takže bych rád, abychom E, tam v tom pozměňovací návrhu měli také odkaz na radu. Takže ústní pozměňovací návrh e, kompromisu 8. Já to právě jsem se radil s kolegou. Já se obávám ale, že kompromis číslo 8 už neexistuje. Počkejte. Kompromis 8, ano. E, tam se říká žádá, aby komise učinila, zveřejnila své dokumenty, ale kdo je má e, vlastně e, zveřejnit? Může tak učinit komise pouze s souhlasem členských států. E, ona tak může rozhodnout komise, ale nemá to žádné konsekvence, protože na to správního hlediska nemá, takže musí to udělat členské státy. Dobře, já se pokusím zeptat, ptat zpravodaje na závěr, jak to, vypadá, jak to vypadá, protože kompromis S8 již neexistuje, ale Anny možná může reagovat eh, také na eh, tyto věci potom. A teď eh, Pejde Hautala. Děkuji. Já myslím, že pan Leitz spolupracoval velice dobře se všemi zástupci politických frakcí, takže ty kompromisní návrhy jsou opravdu užitečné a také myslím, že jsou vhodné vzhledem k té konečné zprávě, kterou má zpracovat INTA. A myslím si, že je velice dobře, že pan zpravodaj se rozhodl soustředit se skutečně jenom na to, co souvisí s rozvojem. Jediný problém, který tady vidím v tuto chvíli, je kompromisní návrh číslo čtyři, protože ten je velice optimistický, pokud jde o pravděpodobnost toho, že by TTIP vytvořil nové příležitosti pro rozvojové země v globálním obchodování. Já si myslím, že upřímně je třeba si uvědomit, že tady některé příležitosti možná vyvstat mohou, ale nebudou to pouze příležitosti a kolegové možná mm, v tuto chvíli nemohou být dostatečně flexibilní a e, pozměnit e, tento návrh tak, aby byl podle nás e, vyváženější v souladu s návrhem 41. Ale pokud jde o zbytek, například kompromis číslo 8, tak eh, myslím, že to není zrovna věc, kterou by se měl zaobírat výbor pro eh, rozvoj. Není asi na nás, abychom hovořili o transparentnosti, takže já bych eh, to velice ráda nechala na jiných výborech, ale pokud je nezbytné, aby se každý výbor vyjádřil k ožehavé problematice transparentnosti, tak je to v pořádku a souhlasím. K tomu, co řekl pan Gerenc, tak já znám eh, nařízení o veřejném přístupu k dokumentům a já si myslím, že není úplně pravda, že by komise nemohla publikovat dokumenty, pokud eh, se bude řídit tímto nařízením, včetně těch výjimek. Myslím si, že členské státy zde sami nemohou rozhodovat o tom, zda mm, některé dokumenty mají být přístupněny, když už je poslali komisi. Takže tady možná je určité nedorozumění. Transparentnost je klíčová věc, ale ptám se, zda bychom to skutečně měli řešit na půdě našeho výboru. To už se jistá nejsem. Paní předsedkyně, děkuji. Arnelíc se k tomuto problému jistě nakonec vrátí. Nyní Ignacio, pak Lola Sanchez a Charles Gerns ještě jednou na závěr. Tak nejprve Ignacio, prosím. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci především poděkovat panu Licovi za odvedenou práci. Byla to skutečně kolektivní práce, kterou dokázal dobře skoordinovat, spolupracoval se všemi stínovými zpravodaj. Pokud jde o samotnou dohodu e, TTIP, já si myslím, že ta jak si začala velice špatně a celé se to vyvíjí ještě, ještě hůře. Co je ovšem zjevné ze všech studií, že je třeba se zaměřit na to, jaký dopad TTIP bude mít na rozvojové země. To je v naší kompetenci. Zda k tomu přistupovat tak optimisticky, jak je tomu teď eh, v tom eh, pozměňovacím návrhu kompromisním návrhu 4. To si nejsem úplně jist, eh, protože je skutečně potřeba opatrně formulovat, jaké dopady to může mít na rozvojové země. A pak souhlasím s tím, že je otázkou, zda je v naší kompetenci řešit problematiku transparentnosti. Já se domnívám, že to je spíše všeobecná hodnota, kterou bychom měli ctít ve všech výborech, a my vidíme, že v těchto jednáních o TTIP nám zrovna transparentnost chybí. Ukazuje to na to, že v těch jednáních je nějaký skrývaný problém. Celá tato smlouva je problematická a Pan Lic si vyslechl všechny a snažil se s námi spolupracovat a to si myslím, že je velice dobře. Nyní Lola Sanchez. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci nejprve také poděkovat panu Lícovi za odvedenou práci a já bych se chtěla vyjádřit několika věcem. Jednak chci požádat všechny ostatní kolegy, aby podpořili návrh číslo 76. Navrhujeme zahrnout oficiálně dialog se za interesovanými subjekty, včetně zástupců eh, občanské společnosti, protože v 81. se pouze žádá dialog s občanskou společností, ale já si myslím, že pokud jde o typ, tak je potřeba zajistit transparentnost a e, podporovat e, nejenom dialog, ale jaksi hlubší, hlubší spolupráci. Takže Evropská komise usiluje o transparentnost, ale myslím, že to je jenom pod tlakem občanské společnosti. Kdyby toho nebylo, tak by se eh, takto transparentně eh, eh, nechovala. Takže si myslím, že to byla právě občanská společnost, která vyvíjela tlak a která přinutila Evropskou komisi k větší transparentnosti. Souhlasím s Ignáciem, že transparentnost je horizontálním tématem, podobně jako demokracie. Bez transparentnosti není demokracie, takže je na všech našich výborech, abychom žádali po Evropské komisi větší transparentnost. A pokud jde o pozměňovací návrh 80, tak zde žádáme přístup ke všem dokumentům. Zde bych se chtěla vyjádřit pouze k jedné věci. Veškerá ta otázka transparentnosti vlastně nám možná nepřináší úplně e, vše, co potřebujeme. My potřebujeme totiž mít přístup ke všem textům, i těm e, konsolidovaným textům, k vyjednavacím e, strategiím a konsolidované texty. To jsou texty, to je ten vyjednávaný text mezi dvěma partnery, znají ho tyto dvě strany a zdá se, že k tomu e, ten přístup není povolen. Takže my chceme skutečně vědět, jak ten text zní, abychom mohli posoudit, zda se přibližuje nebo naopak oddaluje od nějakého původního návrhu e, Evropské komise. Máme také rozsudek Soudního dvora, který říká, že třeba zajistit e, Eh, transparentnost a že není možné použít nařízení o eh, utajovaných informacích jako automatickou výjimku nebo o omluvu toho, že dokumenty nejsou eh, zveřejněny. Takže pro mě je skutečně důležité, aby všechny výbory v parlamentu žádaly větší transparentnost, protože bez eh, transparentnosti nemůže být demokracie. Děkuji. Nyní Charles, ještě chcete něco doplnit? Ano, já bych chtěl rozprášit určité nedorozumění. Eh, chtěl, před chvílí jsem navrhl ústní pozměňovací návrh s tím, že by do té věty byl začleněn výraz členské státy. Vysvětlím proč. Já jsem eh, hovořil o zveřejnění mandátu. Mandát je definován členskými státy a svěřený eh, komisem k provedení. Ale pokud eh, vlastně dokud by se jeden jediný stát stavěl proti zveřejnění toho mandátu, tak eh, komise ho nemůže zveřejnit. A to je důvod, proč jsem navrhl ten ústní pozměňovací návrh. Samozřejmě, eh, kdy má naprostou pravdu, je to na komisi, eh, jak, jakou úroveň transparentnosti vůči parlamentu zvolí, ale myslím si, že je odpovědnost na té čím dál tím větší či největší možné transparentnosti E, že to je odpovědnost z kraje členských států. Pokud bychom tady nějak neměli jasno, tak můžeme také požádat o názor naší právní službu. Okay, Heidi Jones. Děkuji. Hejde se ještě jednou hlásí. Já chci k této věci tak jednak prvně, eh, jednak podporuji ten požadavek, že by členské státy měly publikovat mandát, pokud je schválen. A teď už to trvá asi jeden a půl roku a jenom díky velkému tlaku se to podařilo. Pak je tady další příklad. Komisařka Malstremová požádala členské státy, aby zveřejnili vyjednavací eh, mandát eh, o smlouvě TISA o veřejných službách a Možná dochází skutečně k nějaké kulturní eh, přeměně, tak jako o tom hovořila Lola Sanchez, že to bylo díky tomu tlaku občanské společnosti, ale opravdu mám pocit, že to je eh, komplikovaná problematika, ať už jde o veřejný eh, přístup k dokumentům a výsadu parlamentu seznámit se s tajnými dokumenty. Možná, že je, je, bude důležitá také ta studie, kterou si teď zadává INTA k těmto dvěma aspektům celé věci. A také ve výboru Jury, kam docházím, jsme se dopoledne rozhodli, že počkáme na tuto studii, abychom mohli využít závěrů z této studie, abychom věděli, jak se můžeme jako parlament informovat, a to na základě Lisabonské smlouvy, protože my teď vlastně říkáme ano či ne. Podobným smlouvám schvalujeme je a máme tudíž právo být plně informováni a také zavčasu informováni, to je pro nás důležité. Takže eh, Mám pocit, že mm, dáváme takové polovečaté požadavky ohledně transparentnosti, protože je potřeba, aby se někdo v parlamentu na tuto věc skutečně soustředil plně, stoprocentně. Paní předsedkyně, ano, já teď předám slovo Arnimu, protože Charles žádá tedy Mm, nový pozměňovací návrh, tím vlastně nám padá jeden kompromis, kompromisní pozměňovací návrh já myslím, že dnes není nutné, abychom eh, v otázce transparentnosti tady všechno vyřešili. Je to velké téma pro celý parlament a toto je pouze stanovisko ke zprávě INTA. Na to nesmíme zapomínat. INTA pak bude integrovat všechny texty a právě proto si možná INTA zadává tu studii, protože to je ta komplikovaná věc, takže my to teď tady nemusíme všechno vyřešit. A nebudeme mít bohužel ani poslední slovo protože se skutečně jedná pouze o první stanovisko. Koordinátoři teprve teď zvažují o tom, zda je potřeba si požádat o případnou studii k rozvojovým aspektům eh, TTIP, eh, ale pokud nemáme dostatek informací o TTIP, tak eh, těžko si zadávat nějakou studii k takže k TTIPu se ještě určitě budeme vracet. Ještě než předám slovo panu zpravodaji, tak dám slovo všem Evropské komisi. Máme tady pana Busieho z Generálního ředitelství pro obchod. Prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Několik připomínek, pokud byste dovolili, k té problematice TTIP a rozvoje. Nejprve musím říct, že se jedná o téma, které je samozřejmě nesmírně závažné. Je to také povinnost vyplývající ze smlouvy e, zajistit e, soudržnost e, rozvojové politiky. Komise přepravila materiál k tomuto tématu a bude také samozřejmě zohledněn dopad TTIP na rozvojovou pomoc a to velice takovým souhrným způsobem. A přirozeně víme o váze jednotlivých evropských ekonomických ekonomice evropské a e, ekonomice Spojených států, jakož i o váze ekonomik v rozvojových zemích. Samozřejmě, že to, co se odehrává v Unii a ve Spojených státech, je velice závažné ve svých dopadech e, i všude jinde po světě. Toto téma bylo již částečně analyzováno ve studii, kterou komise objednala UCEPR, což je Centrum pro ekonomické E, výzvy a e, tam se hovořilo o e, pozitivním dopadu TTIP na, na třetí státy, konkrétně na státy, které mají nižší či slabý příjem a dále o poměrně omezeném dopadu na tyto státy. Toto je ale otázka, která bude podrobně analyzována v analýze dopadů na udržitelnost, eh, která je dokumentem, eh, který se připravuje. A my v komisi vidíme věci asi následovně. Možná, že je třeba tady uvažovat o dvou odlišných dimenzích. Je tady otázka dohoda o volném pohybu, o volné e, výměně, klasická dohoda, a pak je tady otázka e, spolupráce v oblasti regulací. E, tak tam samozřejmě v té první, fa, v té první rovině to je poměrně klasická dohoda, jedná se prostě prostě o možnosti zvýšení HDP eh, v Unii a Americe. V Unii by to mělo být nějakých 120 miliard ročně a eh, mělo by to také být užitečné pro třetí státy. A co se týče eh, obchodu a výhledu tam, tam samozřejmě je to velice odlišné pro ty třetí státy, protože je otázka konkurence schopnosti a konkurenčních výhod na evropském americkém trhu a je jasné, že v některých případech eh, mohou tady být eh, určité dopady. Obecně řečeno, pokud bychom ty eh, země vzali tak, jako že bychom se nejprve zabývali africkými zeměmi, těmi nejméně rozvoj, rozvinutými zeměmi, tak tam by to zase bylo trošičku odlišné. A pokud vezmeme těch deset hlavních vývozních artiklů u těch nejméně rozvinutých zemí, eh, což představuje zhruba 80-90 všech jejich vývojů, eh, vývozů, tak eh, žádná ta položka není stejná jako u prvních deseti položek vývozu ze Spojených států do Evropské unie, takže tady se vlastně nic proti ničemu nehrotí. Takže e, dopad na obchod je z toho mechanického pohledu relativně omezený. Takže to je první věc, kterou bych chtěl říct. A pak ještě druhá, e, to je ta e, dimenze regulací, o které se hovoří v souvislosti s dopady TTIP. Jsou tady různé otázky, například v tom smyslu, že ty bariéry, e, které e, představují určitá fitosanitární, sanitární opatření, by mohly být zrušeny. Tady je třeba si uvědomit, že v rámci TTIP e, se dělá plno studií, plno věcí a všechny tyto věci nebude mít, nebudou mít žádný dopad na případné zrušení jakýchsi bariér v žádném případě. Tady se nejedná o zrušení těchto bariér mezi USA a, a Evropou, či e, USA a rozvojovými zeměmi. Tady se prostě trošičku odlišně reguluje na obou stranách Atlantiku. Jsou tady otázky nutnosti větší transparentnosti a více konzultací se třetími stranami. To je spíš pozitivní také pro třetí státy, pokud tady regulace bude probíhat transparentnějším způsobem je to spíš kladné či než záporné. A pak je tady ještě ta vertikálnější e, e, dimenze podle jednotlivých sektorů, e, odvětví, tak tady je cílem samozřejmě asi toto. Tam, kde je evropský a americký přístup v globálu stejný, kdy se to riziko v podstatě v oblasti automobilového průmyslu třeba odhaduje na stejné výši, tak tam eh, jsou to prostě kompatibilní přístupy a jde o to uznat, že tady je ekvivalence mezi našimi přístupy a zjednodušíme tím operátorům, hospodářským subjektům e, život, protože oni nebudou muset dvakrát vlastně vyhovovat určitým požadavkům, které konec konců jsou velmi obdobné. A tady také nevidím, proč by se mělo jednat o nějaký negativní dopad na třetí státy. Naopak by to mohlo být pro třetí státy pozitivní, protože by se časem mohli do takovéhoto tento mechanismus zařadit. A pak ještě propojení s VTO, to je také jeden odstavec eh, návrhu stanoviska k tomuto tématu. Tady si myslím, že to vnímáme trochu nuancovanějším způsobem. Eh, pokud se USA a Evropa shodne na určitém počtu témat, eh, tak tady nic prostě nevzniká automaticky na té multilaterální úrovni. Nic se tady automaticky nepřenáší na to multilaterální úroveň. Je to prostě jenom určitý příspěvek, a e, ze strany USA a Evropské unie k diskuzi na multilaterální úrovni. V celé řadě oblastí je totiž tato multilaterální debata e, zablokována a e, je tady celá řada oblastí, které jsou velice důležité pro regulaci. Pokud se Unie a Amerika shodnou na určitém počtu témat a vezmou na sebou iniciativu, budou hrát tu vůcovskou roli, tak to může ukázat, že tady je možnost dospět k dohodě i v případě, že tady jsou tak odlišné tradice, jako dejme tomu v USA a v Evropské unii. A bude to dobrým takovým signálem v tom smyslu, že i na té multilaterální bilaterální úrovni by třeba bylo možno postoupit ku předu. A pak tady je ještě poslední věc, otázka, která se tady objevila, Samozřejmě, že transparentnost je prioritou eh, paní komisařky eh, Cecílie Malström od eh, samého vstupu do komise. Je dob, dobře jsme si všichni uvědomili nutnost transparentnosti v takovýchto jednáních ve všech regulačních dimenzích, které tato jednání mají, protože vznikly tady řady otazníků v Evropě. Ano, my si to uvědomujeme a je tady vůle postupovat ku předu, jednat, a objektivně jsme nikdy nebyli tak transparentní v bilaterálních jednáních, jako jsme dnes mandát, vyjednávací mandát byl ještě e, doplněn a byl zveřejněn, tak jak to bylo řečeno, pozice komise od samého počátku byla e, směrem k ano, zveřejnění mandátu. Nakonec byl mandát vy, e, zveřejněn a kromě toho, Komise sama vyvíjí maximální úsilí pro, e, směrem k transparentnosti e, a vydává texty, e, které vlastně klade na ten jednací stůl od samého počátku letošního roku, od počátku ledna Eh, je to sotva měsíc, eh, vydala komise většinu textů, zveřejnila většinu dokumentů a konkrétně všechny otázky, které se týkají regulačních eh, záležitostí, jak, které jsou tak předmětem veřejných diskuzí. Předsedající, když jsem se setkala s paní komisařkou ve Štrasburku, tak mi řekla, že vydáváte studii o dopadech na třetí státy. Kdy ji budeme mít k dispozici? Vydali jsme studii před dvěma lety. E, byla to studie, kterou jsem teď právě před chvílí zmínil a která zahrnuje i tu dimenzi třetích zemí, ale a chci říct, že e, v rámci e, studií o dopadech a udržitelnosti začleníme také jeden oddíl, jednu sekci, která se bude týkat těch dopadů na třetí státy, včetně státy s nejnižším Eh, eh, příjmem. Na jednání s panem předsedou Šulcem eh, řekla paní komisařka, že do několika týdnů tady budeme mít studii o dopadech na sousední země a třetí státy, ale možná, že se to dá ještě všechno z nějakým způsobem domluvit. Možná, že byste si měl zjistit, co říkala paní komisařka ve Štrasburku. Už nemáme moc času. Annelies, dvě... já bych chtěl položit otázku komisi. Uh, Dopad, eh, který nás zajímá jako výbor pro rozvoj, je tento, jaká bude situace v zemích AKT eh, vývozců do Evropské unie v okamžiku, kdy se vlastně ty normy kvality změní eh, bude, budou tyto země i nadále mít vlastně přístup na ten velký obchodní prostor, Eh, možná, že by tady bylo zapotřebí větší technické pomoci, aby těmto státům byla eh, poskytnutá pomoc a vyrovnali se s těmito požadavky, protože jinak budou moci vyvážet pouze přírodní zdroje, přírodní suroviny. To jim moc nepomůžeme. Předsedající, myslím, že jsme na toto již dostali odpověď. Tady bude odpověď, že naše normy jsou eh, vyšší, Eh, a pokud chtějí dovážet, tak musí prostě dovážet za, tyto vysoké standard, eh, za těchto vysokých standardů. Možná se to můžete probrat eh, bilaterálně. Teď musíme skončit jednání výboru. Pan Lík, prosím. Děkuji za mnoho příspěvků. Chtěl bych vůči komisi vyjádřit eh, překvapení až úžas, eh, poněvadž tady to bylo ze strany komise už ohlášeno, tak já jsem se, že to dneska dozvíme více. Eh, myslím, že je důležité, abychom tedy v tomto výboru věděli více. My máme také takovou situaci Bundestagu, několik studií, všem všechny pochází od téhož autora, čili proto eh, my tady třeba také nemáme dostatek podkladů, abychom si eh, vytvořili stanovisko. No, takže eh, tady hm, jsme se snažili o dosažení určité rovnováhy. Paní Sanchez také hovořila co si o konsolidovaném textu. A tady eh, de facto eh, jde o všechny dokumenty. Eh, no, každopádně je třeba o tom diskutovat dále, protože vypadá to, že vnitrostátní parlamenty mají více informací než my Čili to by, tady by se situace mohla změnit a eh, mohlo by to ovlivnit diskusi. Eh, pak je tady eh, ústní eh, změna pana Gerense, ne, tak ta se také změnila, ne, takže možná, že bude tedy podána písemně. Tam je jenom dodatek a členské státy, to je všechno. A dobře, takže to ještě se musíme mezi zpravodaji dojednat. Eh, od dnes odpoledne to musíme eh, odhlasovat a já bych tady byl proto, aby ta 81 zůstala jak je, no ale to se teprve ukáže. Eh, takže tolik stručně k, k tomu kontextu. Ano, děkuji. Já tady ponechám na vás, abyste s Šálem Gorensem říkali, Eh, dvoustranně. Možná, že by nám komise mohla říci, eh, jak to vlastně je s tou studií. Bude nová studie nebo co? Kdybyste se tady mohli zeptat tedy lidi, eh, kteří o tom něco vědí. Takže hlasování dnes odpoledne v 15 hodin. Máme zde kompromisy, čili mělo by to být celkem snadné. No a e, vrátíme se k tématu, až tedy doufejme, komise se studii. Předloží studii. Děkuji vám, uvidíme se po obědě.